Dámy a pánové, dobré odpoledne. Možná bychom mohli začít eh, jednání právního výboru přijetím pořadu jednání. Byly přijaty následující změny. Ehm, bodu 20 9 a 30 k právnímu základu se odkládá. Bod 32. Návrh zprávy o drobných pohledávkách a platebním rozkazu se bude řešit po bodu 41, což je hlasování o peticích. 1007. 1784 lomeno 2013. Nějaké návrhy změn pořadu jednání? Tím je pořad jednání přijat. Dále nemám žádná oznámení předsedy. Třetí bod je přijetí pořadu jednání jmenovitě 3. Um, září, 6. října, 13. října a 20. října tohoto roku. Pokud nejsou námitky, tak je budeme považovat za přijaté. Tím přejdeme i hned k bodu 4, což je slyšení o mm, vývoji, k vývoji evropského administrativního práva během minulé legislativy. Tento výbor vytvořil pracovní skupinu pro správní právo, jehož práce vedla k přijetí zprávy z vlastní iniciativě o právu Mm, administrativním Evropské unie, přičemž zpravodajem byl Luigi Bellinger. To je vysoce vážený bývalý člen tohoto výboru. Ehm, kterého chci přivítat mezi námi. Jeho mm, práce doprovázelo hodnocení, ehm, které vypracovalo EIPS které, podle kterého administrativní, eh, jednodušší administrativní právo by přispělo k více efektivní administrativě Unie a potenciálně vedla k úsporám nákladů. Pokud by existovaly konsistentní pravidla pro interakci evropských institucí a širokou veřejnost, což by mělo šetřit prostředky a současně e, pomoci, e, současně by k tomu měly přispět racionalizace IT zdrojů a e-government. Z tohoto mandátu budeme pokračovat na, e, dále v práci na iniciativě Luigiho Berlingera a vyžadovat, aby, to komis, aby se toho, této práce komise zhostila brát, budeme nominovat zpravodaje. Práce Lucio Berlinga našla odezvu mezi akademiky a proto tady chci přivítat dva akademiky z, z pana profesora Hoffmana a Sillera z Lucemburské univerzity a univerzity v Pavě. Dále s nimi potěšením, že mohu přivítat paní Dagmar Rodberend, bývalou členku tohoto výboru která ví všechno o veřejné zprávě, veřejné administrativě, především tohoto parlamentu. Ona bude hovořit o iniciativě pana Berlingeze a jaké dopady a výhody by to mohlo mít pro Evropský parlament. Bez dalších okolků budu, předám slovo mm, panu profesorovi z Hoffmanovi z Lucemburské univerzity. O, pardon, pan profesor Ciller bude hovořit jako první. Máte slovo. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem zde se svým kolegou Hoffmanem proto, abych vám představil práci, kterou jsem udělal v rámci výzkumné skupiny Eh, která je vlastně určitou univerzitní sítí, sítí univerzit, které již, pět let se zaobývají eh, studiemi konkrétních administrativních problémů. A tato skupina vytvořila s takovým výborem řídícím, který má více než pět členů, Jestli budete mít zájem, tady najdete seznam eh, těch jmen na internetových adresách, které jsou k dispozici a my jsme členům eh, tohoto výboru zaslali také souhrn té studie, kterou jsme představili eh, veřejnosti, aby k tomu vznesla své připomínky. Je to práce, která vlastně už trvá skoro pět let a soustředili jsme se na některé významné body, zejména v rámci konference, která byla zorganizována, týkala se mediátorů evropských v roce 2012 a 2014. A po této konferenci a po určitém počtu schůzí s experty z nejrůznějších oblastí, zaměstnanci, soudci, reprezentanty společností, združení, asociací a vytvořili jsme tedy tuto záležitost, kterou máme tedy v angličtině. Pracovali jsme na tom, předložili jsme to začátkem září a rovněž to bude uveřejněno ve španělštině, v italštině, v polsku v polštině, v němčině, protože chceme pracovat ve mnoha jazykových verzích, aby tato pravidla, která jsme vypracovali, byla k dispozici všem. A zejména se chci já nyní soustředit na dvě záležitosti. Proč? Ehm, je to tedy administrativní řízení, protože ve francouzštině se hovoří spíš jako o eh, kódu, o dekodifikaci. A e, druhý bod, co můžeme dělat v této oblasti na základě Lisabonské smlouvy. E, to, co vám tady představím, bylo vypracováno v první knize našeho modelu pravidel kolegy Hoffmana. On o tom bude hovořit a to se jmenuje Struktura pravidel. Jedná se o kníze, která je věnována Eh, popisu tohoto modelu pravidel. Druhá otázka tedy je, proč, nějakou kody, proč nějaký kód či právo administrativní? Podle našeho názoru, a podle toho, co dělá naše studijní skupina, se jedná o to, jak transponovat hodnoty eh, Eh, ústavní hodnoty do života, každodenního života organiz, institucí Evropské unie. Tato konstituční ústavní hodnota, to znamená ochrana lidských práv, rovnost, právní jistota, proporcionalita, eh, eh, respektování práva a No, také v rámci toho, že chceme demokratickou, transparentní uniu, kde existuje právo na ochranu a také právo na informace. A poté také eh, kodifikované zásady ve článku 41 úmluvy zásadní, listiny základních práv, eh, která také zahrnuje právo na dobrou zprávu, na dobrou administrativu. Proč tedy eh, nějak administrativní právo? Protože eh, kromě tedy transpozice těch konstitu- ústavních hodnot, a tady se zakládám na to, co vypracoval Luigi Bellingwerat. I my jsme na univerzitní úrovni chtěli ukázat, že tady je určitá fragmentace stávajících pravidel eh, v souvislosti řízení. Máme tady celou řádu eh, procedur, čili řízení, ale v oblasti politiky tady je velká fragmentace. A kromě toho tady máme prvky řízení, které jsou pouze částečně přebírány v určitých sektorech. Eh, to znamená, že eh, tady eh, nejsou respektovány všude stejné priority v tom administrativním právu v Evropské unii. A když se podíváme na lidská práva, pouze Evropský soud nám může říct, co je obecný princip lidského práva. A jak pro zaměstnance administrativy, tak pro veřejnosti tady máme vlastně poměrnou neznalost v těchto pravidlech. A rovnou, a pardon, rád bych také připojil, že stávající pravidla byla vyvíjena občas dynamicky, ale také určitým způsobem experimentálně. A to znamená právě, že se liší jedno od druhého. A to je poměrně nevýhodná situace, již z důvodu, které jsem zmínil. Co se můžeme poučit? Eh, ze zkušenosti členských států i jiných států eh, právě v tomto tématu kodifikace administrativních řízení. My jsme se snažili co možná nejlépe zohledně toto v naší práci, která se zakládala mimo jiné na tom, že jsme eh, se, že jsme se soustředili na kompar, komparativní právo. Eh, víte, že už ve Španělsku eh, toto právo bylo v roce 1889, byť na krátkou dobu, potom v Rakousku v roce 1929 také byla zahájena Eh, kodifikace administrativního práva, potom v Německu 1976. A jak už jsem řekl, eh, zajímali jsme se i o jiné případy, například eh, Spojené státy, kde existuje zákon o administrativních řízení od roku 1946. A řekl bych, že dokonce Francie, kde dlouhou dobu byl odpor proti tomu, že se říkalo, stačí nám eh, judikatura, protože právo eh, se bude vyvíjet na tomto základě, ale ve Francii teď už existuje návrh kodifikace a mělo by to být realizováno v roce 2015. Všechny tyto modely jsou užitečné, ale žádný z nich nemůže být transformován úplně na ten druhý. Na rozdíl od toho, co se často říká, tato kodifikace nevedla k navýšení eh, sporných případů, protože někteří dokonce, kteří znali tuto zásadu, šli před soud, ale na druhé straně znalost těchto předpisů zabraňuje právě eh, tomu. Já, eh, euh, Tomu, aby tady existovaly sporné vody, které nemohou být vyřešeny. Už eh, pan předseda eh, upozornil na studii dopadů, eh, kterou vypracovaly služby parlamentu. A tady bylo upozorněno na řadu prvků, které tady naleznete. A mezi nimi hrají velkou úrou také otázky formulace v jednotlivých jazycích. A sice formulace, které nejsou tak jasné veřejnosti, nebo jsou zvoleny tak, že lidé, kteří s nimi denodenně pracují, je vlastně neaplikují správně, protože jim nerozumí. A co, jak to souvisí s Lisabonskou smlouvou, co můžeme udělat na základě Lisabonské smlouvy? Tady máme problém právního základu. To je problém, který pro nás není tedy problémem prioritním, ale chtěli jsme se mu věnovat, eh, protože víme velice dobře, že navrhneme-li legislativcům a rovněž institucím, které by si přáli aplikovat a rozvíjet tato pravidla, budeme-li tedy navrhovat něco, co nebude moci, moci být transponováno eh, na evropské úrovni, eh, pak by to byla práce pouze akademická a teoretická. My jsme se tedy v naší práci zaobírali otázkou právního základu a tady bych rád zmínil, že zásadní debata se vedla o aplikovatelnost či nikoli v článku 118 o fungování Evropské unie, ale máme tady i jiný problém. Nechci tady vstupovat do detailu, ale rád bych upozornil na to, že eh, tento je třeba nalézt řešení k tomuto problému v momentě, kdy budeme přesvědčeni, že eh, jednáme v souladu s pravidly. Máme tady jistě daleko důležitější problémy než problém právního základu. A týká se to zejména tedy zásady, že právo v Evropské unii by se mělo aplikovat na instituce, orgány, organismy Evropské unie a také na členské státy, protože státy, členské státy aplikují eh, evropské zákony, zejména tedy listinu základních práv. Čili my chceme říci, že z právního pohledu je možné uznávat oba právní základy, ale v politickém ohledu by bylo lepší začít eh, s pravidly, které jsou aplikovatelné všemi organizacemi i organizacemi člen, institucemi členských států pouze, že tady máme ten případ kooperace mezi různými eh, druhy institucí. My si velice dobře uvědomujeme tyto problémy, ale domníváme se, že nejlepším prostředkem, jak poukázat na užitečnost těchto pravidel, je upozornit vás na ně. Děkuji vám, pane předsedo. Thank you very much, Děkuji, pane předsedo. Děkuji za pozvání. Je mi ctí a potěšením, že tady mohu dnes prezentovat některé myšlenky, které jsme um, a že velice sdílím přístup z roku 2013 s ohledem na administrativní právo, které je v podstatě konkrétním vyjádřením ústavního práva. Já se budu věnovat třím hlavním otázkám. Je toto ta správná chvíle? Kodifikace mm, čeho, to je důležitá otázka, a jaké jsou hlavní, hlavní tedy problémy v této věci. Proč bychom tedy měli mm, dále zvažovat um, tyto možnosti kodifikace administrativních postupů, eh, protože musíme zajistit um, legitimitu a zajistit správný vývoj evropského práva. Musíme zajistit uh, spravedlivost, legitimitu, procedurální legitimitu. Jak to toho tedy dosáhnout? ty různé přístupy, které jsme studovali v jednotlivých členských zemích i mimo, také mimo Evropskou unii, ukazují, že e, slibný je přístup založený na problémech. Se podíváme, jaké procedury existují a podle toho budeme postupovat. Což vedlo k, mm, k, jaksi, k vytvoření seznamu koncepcí. Jedno z nich je vytváření exekutivních pravidel, dále rozhodování podle případů, dále celá mm, ta oblast, která se týká řízení informací vzájemné pomoci a informační systém jako šengenský informační systém. Co se týče uh, pravidel, mm, a delegovaných prováděcích pravopisů a co to znamená pro následnou legislativu, například komitologii. E, jaké tedy to jsou postupy, které existují poté, co komise předloží svůj návrh? Pokud se podíváme na legislativu, ke které parlament výrazným na mým způsobem přispěl, tak je e, zajímavé se podívat na to, co se stane až do e, té chvíle, než se tedy objeví ten skutečný návrh je mal, malá koherence mezi ústavními principy a praxí v celé řadě politických oblastí. Proto je tady velký potenciál zjednodušení nejenom v konkrétních legislativních otázkách, ale také v vysvětlení a v, eh, upozornění pro veřejnost. Když přejdeme jednotlivé prvky, co jsme tedy udělali, my jsme mm, to rozdělili na tři fáze. Takže se mm, díváme na tvorbu pravidel, mm, základní principy. Když začínáme vytvářet pravidla, vidíme, že tady jsou velice důležité otázky týkající se mm, eh, obsahu toho, co na to bude vytazovat. Pak je tady možnost hodnocení dopadů, což eh, legislativy, která velice ovlivňuje životy občanů. Pak je tady otázka konzultace s vědeckých expertů a potom, jak tedy v odůvodněných, při, v odůvodněných prohlášení prezentovat tyto věci veřejnosti ke konzultaci. Takže toto všechno je třeba řešit v souvislosti s vytvářením pravidel a zajištěním procedur, vytvořením procedur, a tím zajištění toho, aby pravidla byla viditelná. Když přejdeme k další velké problémové oblasti administrativních postupů, tak e, se dostaneme k rozhodování případ o případu, což je v podstatě jádrem e, pravidel ve většině právních systémů. Když se podíváme na článek 41, tak vidíme, že e, pravidla jsou um, mm, specifická pro jednotlivá sektory. Není tady standardní přístup, máme proto velké množství zbytečných komplikací, menší transparentnost pravidel důležitých pro jednotlivce. To znamená, v tomto kontextu, když budeme rozhodovat případ od případu podle jednotlivých fází, tak pravidla, která jsou v národním právu i v některých eh, v některé konkrétní legislativě Unie, tak musí obsahovat záležitosti jako hmm, veřejňování časových lhůt, Mm, pravomocí k vyšetřování, které třeba regulovat, inspekcí. Potřebujeme pravidla nejlepší praxe, mm, spolupráci mezi členskými státy a evropskými orgány. Také proto, že oblast eh, rozhodování podle, eh, případ od případu je oblast, kde, o kterém se v, eh, v akademických kruzích mluví jako kompozitních postupech. To znamená, to jsou oblasti evropského práva, kde nemáme členské státy ani evropské instituce, které by rozhodovaly, ale v jednotle v jedné proceduře do toho vstupují členské státy i instituce EU. To znamená, že to vede k řadě problémů pro jednotlivce, kteří neví, kdo je na to zodpovědný a soudci, soudy nemohou rozhodnout které právo vlastně platí a podle, toho, mm, podle kterého mají rozhodovat. Takže z tohoto hlediska tyto záležitosti vyžadují pozornost. Když se podíváme na třetí velkou oblast, to jsou smlouvy, kontrakty. To souvisí obvykle s veřejnými zakázkami tedy. Pokud se ale podíváme hlouběji, zjistíme, že kontrakty jsou nástrojem, které se používá v evropském správním právu při implementaci politik, financování výzkumu, v rozvojové pomoci, řešení sporů, ale také jako doplnění jednostranných rozhodnutí. Například rozhodnutí o fúzi, eh, kde se, který se, kde, kde jsou podniky vázány smluvními pravidly. Takže tady se objevují velké otázky zda by e, veřejné smluvní právo mělo být specifické anebo obecnější. Naše výsledky vedly k závěru, že je třeba zajistit, aby veřejná administrativa se nevyhýbala svým povinnostem podle veřejného práva a volila si způsob, tedy e, smluv místo rozhodování případ od případu. Takže to jsou otázky transparentnosti, eh, zdrojí informací, slyšení, odůvodnění, mm, právní opravné prostředky. To všechno musí být vedeno ve smluvním administrativním právu. Pak se eh, dostáváme do oblasti eh, vzájemný ne, pomoc informačních sítí. To je třeba regulovat. Se podíváte na každou agenturu Unie, agentury, které byly vytvořeny v posledním desetiletí, tak mají všechny povinnost mimo jiné e, vytvářet jakési spolupráce v oblasti informací, což má okamžitě dopad na jednotlivce. Nikoli jenom na ty jejichž data jsou v systému, ale také na třetí strany, které v těchto procesech spolupráce s eh, informací jsou jaksi dotčeny. Takže tady je, jde o přístup k informacím. Také eh, to, co, o čem jsem hovořil v případě kompozitních procedur, sdílení informací, um, ať jsou to sítě pro varování před nemocničními potravinami nebo a podobně, které vede ke koordinaci členských zájmů a evropských administrativních orgánů. To je přesně ta chvíle, kdy skutečná odpovědnost um, uh, kdy přijde na skutečnou odpovědnost. Když pokud se podíváte na ty dokumenty, které byly distribuovány, tak tam najdete základní otázku a to je to, o kterém už mluvil pan profesor, to je vztah mezi administrativním právem, zda je tedy platí jenom pro orgány agentury Unie, anebo zda by mělo platit také pro orgány členských zemí. Naše odpověď politicky začněte tím prvním, ale nezapomeňte na kompozitní postupy, které se týkají i členských zemí, takže tam musí být nějaké výjimky. Další velké téma je vztah mezi tím, pokud administrativní procedurální akt by měl být tedy o něm rozhodnuto na evropské úrovni, jak se to e, souvisí s mm, legislativou, specifickou legislativou, která existuje. Buď mm, je možné přímo minimální přístup, to znamená minimální pravidla pro všechny, a nebo dobrá pravidla musí být stanovena jako příklady a specifická legislativa pak může obsahovat výjimky. Já bych navrhoval to druhé, tedy dobrá pravidla nejlepší praxe, kde jsou možné výjimky. Děkuji za pozornost. I think both professors for... Děkuji velice našim oběma hostům, profesorům, za to, že dodrželi časový limit. A nyní bych si dovolil předat slovo panu Berlingerovi. Thank you very much indeed, Mr. President. Děkuji velice, pane předsedo. Jsem velice potěšen, že jsem byl přizván, abych se účastnil tohoto slyšení na půdě vašeho výboru. Já, když jsem ještě býval členem tohoto výboru, tak jsem to dělal s potěšením a s velkým nadšením a jsem vděčný, že to bylo zaznamenáno. Nyní jsem byl tedy povolán, abych odpověděl na tuto eh, velice zapeklitou otázku. Eh, jak na nějakou normotvorbu v oblasti správních eh, postupů, na celounijní úrovni. Ano, je třeba se snažit eh, protlačit správní uniformitu. Ehm, správní regulatorní rámec se pomalu, ale jistě stává součástí ehm, klasického právního rámce v mnoha oborech a zdá se, že je opravdu reálné aby se součástí všeho staly i soudy. Víme, jak je obtížná soudní spolupráce. Nyní však eh, opravdu se stává nutnou. Správní spravedlnost se zakládá na univerzálním principu, obecném principu, v našem případě eh, nároku na spravedlnost demokratické společnosti. Standardní procedurální pravidla se opravdu musí všemu přizpůsobit, musí být soudržná. Integrace v Evropě nebude úplná, pokud ji nebude doprovázet integrovaný právní stát a právní systém, který vlastně řídí všechny oblasti našeho života. Chceme-li se ponořit hlouběji pod povrch jenom pro forma integrace, musí se to týkat všech oblastí, včetně správně a politické. Právní spolupráce je eh, neodmyslitelnou součástí evropských smluv. Už v souladu se smlouvami ehm, předběžná zmínka o unijním komunitárním právu musí být pojímána nikoli pouze jako voluntární smlouva. Proto potřebujeme principy týkající se správního práva, aby tedy byla ustanovena na celounijní úrovni, aby se týkala právě administrativních postupů. Um, vývoj eh, judikatury, která se bude opírat o eh, soudní rozsudky, to je něco, na co se zejména musíme zaměřit. Nesmíme přičítat evropským soudům pouze nějakou podružnou úlohu. Sehrávají úlohu zcela zásadní na půdě Evropského parlamentu v posledním volebním období jsme tuto práci započali a to legislativní zprávou. A už se objevily první výsledky, parlamentní výsledky. Abychom utvrdili legitimitu této jednotnosti, kterou musí mít občan dispozici, abychom měli krátkou stručnou kodifikaci zásadních principů, které budou eh, řídit veřejnou zprávu, navrhujeme obrátit se na Evropskou komisi, aby předložila návrh nařízení Evropského správního práva, právního rámce. Je velice důležité na tomto místě podtrhnout, že vývoj této právní oblasti komunitární se opírá nikoli pouze o nějaké směrnice či nařízení, ale rovněž i o judikaturu právě například Soudního dvora a jiných soudů příslušných. A proto by právě mělo toto nové nařízení doprovázet nebo být doprovázeno i těmito principy určité, eh, určitá sada principu týkající se například národních zpráv, které budou doplňovány a scelovány na celo evropské úrovni. Dám pár příkladů. Judikatura Soudního dvora v oblasti například správních principů se týká nikoli pouze přímé administrativy evropských institucí, ale rovněž pravidel a principů, které by měly být eh, aplikovány národními zprávami. A judikatura, eh, která o které zde hovořím, byla rovněž už kodifikována i v sekundárních legislativních aktech, například směrnice o službách. Určité právní akty na komunitární úrovni i tak požadují po členských státech, aby například ustanovili konkrétní eh, orgány, například v oblasti ochrany údajů. A v praxi národní správní soudy by měly uplatňovat stejná pravidla a principy při posuzování podobných kaus a mělo by to být soudržné i na celounijní úrovni. Takže tady hovoříme právě o té efektivitě v této oblasti, v tomto praktickém ohledu. Myslím, že nyní už můžeme prohlásit v rámci této diskuse, kdy si se hovořilo, že EU tedy není nějaký superstát, ale bylo by dobré mít při nejmenším celoevropské správní zákonodárství. A my už vlastně si můžeme troufnout říci, že ono už je na světě. A to je důvodem pro naši diskusi. Právní systémy i jiné než státní rovněž mohou mít vlastní správní právo. Například komise Komisi se někdy nazývá, říká administrativa s misí. A už to bylo potvrzeno i ten význam administrativních vztahů eh, komunitárních orgánů nikoli pouze s jednotlivými členskými státy, ale rovněž s evropskými občany, například vám ten and Laws a rozsudek v této věci, kde soud prohlásit, či eh, soudní dvůr řekl, že E, právě vztahy se týkají nikoli pouze unijních orgánů a e, státu, ale rovněž i občanů. E, máme pak ten takzvaný modelový kodex a integraci administrativních principů. Tedy Administrativní přístup má dopad na situaci v členských státech vlastně ve všech ohledech, organizačním, procedurálním, finančním a i tom um, ohledu, kdy se poskytují záruky. Tedy e, obecné principy komunitárního zákona či komunitárního práva a jejich celování je pro nás životně důležitým úkolem. Evropské administrativní právo a jeho principy by mohly mít následující charakteristiky. Konkrétní ústavní základ, o němž jsem už hovořil, význam základních práv, integrace evropského práva, plná integrace s národními administrativními zákonnými úpravami, začlenění judikatury a precedenčního práva, konkrétní právní odvětví, tak abychom mohli hovořit o administrativním pluralismu v členských státech. Ano, ale zároveň tento pluralismus se bude zakládat na obecných principech, které budou společné, tak abychom vše mohli nazvat pluralismem eurokompatibilním. A jak jsme na tom po Lisabonské smlouvě, po vstupu této smlouvy platnost a po této iniciativě parlamentu, kterou už jsme tedy spustili. Máme nyní situaci, kdy platí Lisabonská smlouva, kdy máme určité právně závazné části a povinnou koordinaci členských států ze správního pohledu, zejména článek 298, který formálně zná institut unijní, celounijní administrativy. A pak článek 41, který hovoří o administrativních principech a e, zákonech, zákonných aktech, které jsou právně závazné. Parlament sám sehrál svou úlohu. E, máme pracovní skupinu, nebo měli jsme ji, hovoříme o zvažování všech legislativních zpráv z vlastní iniciativy včetně a zde v tomto výboru vládne jednomyslnost a i plenární sněmovna ji přijela obrovskou většinou hlasů. Parlament sehrál svou úlohu v tom, aby zajistil i ten aspekt dodržení práv občanů ve všech aspektech této celoevropské administrativní eh, právní úpravy. Musíme zajistit demokratičnost, transparentnost, legitimitu a proto potřebujeme právě takovéto procedurální principy, které se budou týkat všech. A nyní je řada na komisi. Já to řeknu upřímně. My opravdu apelujeme na komisi. V tomto konkrétním poli by právě komise si měla bývala všimnout toho, že se má chopit iniciativy a na tomto poli úpravy, právní úpravy administrativy má něco učinit. Odpověď zní, ano, že komise nespustí eh, každou nějakou inventarizaci. Ona spíše vyhodnotí současný stav a na tomto pozadí se zamyslí, zda existují příklady špatných špatného zacházení ve správní oblasti či slabiny v stávající právní úpravě v tom rámci a pokud ano, tak jak se můžeme vyhýbat těmto eh, neblahým příkladům do budoucna, ať už obecně nebo konkrétně s tím, že přijmeme nějaká opatření, ať už v jedné nebo v více institucích. Když se podíváme na to, jak je to napsáno, tak tady vidím zřetelné známky váhání váhavý přístup a opravdu to trvá věky. Pokud bychom se takto na to dívali, tak bychom se toho snad ani nedožili. Potřebujeme všechny informace sromáždit a pustit se do té reálné iniciativy. Nyní bych si dovolil říci, že opravdu potřebujeme konkrétní iniciativu, která vzejde z komise, která si uvědomí, že občané na to čekají, tak, aby parlament mohl komisi donutit k tomu, aby přišla s konkrétními výsledky. We thank you. And... My vám velice srdečně děkujeme. Já... A jako poslední dnes vystoupí paní Dagmar Roth-Berentová, bývalá poslankyně této sněmovny. Máte slovo. Děkuji, Děkuji pane předsedo. <clears throat> Děkuji za pozvání. Um, nutnost um, administrativního práva Evropského unie a um, tím, že se podíváme na naši, říkám naši tedy instituci, um, říkám stále svojí, protože ji sleduji s tými sympatiemi. Kde, jak si tedy stojíme jako Evropský parlament? Pokud uh, se všichni shodneme, že administrativní právo je základ demokracie, transparentnosti, jasnosti, práva těch, kteří eh, jsou tím ovlivněni, aby se mohli um, aby, mohl, aby, se, aby, aby mohli vznést námitku, tak musí existovat pravidla. V evropských institucích jsou různá, různé způsoby chování, různé nápravidla. Já jsem měla tu, to potěšení, částečně potěšení, tedy posuzovat Evropský parlament. V roce 2012 mě předseda požádal, abych se e, podívala na způsob práce a efektivity, účinnost parlamentních orgánů, administrativních orgánů. A to bylo výsledkem zprávy, kterou jsem vypracovala, ehm, která souvisela s prací Evropského parlamentu. Ehm, a dalších postupů, které tam ještě jsou, například postup ke a podobně. Když jsem začala posuzovat efektivitu a činnost fungování administrativy Evropského parlamentu, tak i po těch 25 letech, kdy jsem eh, se zabývala ekologickou, potravinářskou legislativou a také jsem dělala interní administrativní věci, tak musím říct, že i tak to pro mě bylo překvapení. Eh, něco jsem věděla o naší práci, ale něco jsem se také dozvěděla za dva a půl roku. A dozvěděla jsem se především to, že nám chybí mm, ehm, skutečně ta správná, to dobré řízení, ta dobrá zpráva já jsem se snažila být jaksi pedagogicky pozitivní, že musí mít pobídky, motivace eh, ke zlepšení, ale je nutné říci, že mm, nejsme dobří. Musím přiznat, že administrativa parlamentu není klasická administrativa jako mm, třeba na ministerstvu takže jsem posuzovala fungování jiných parlamentů. Národních parlament, národní parlamenty mají tu výhodu, že mají e, národní, tedy správní právo. Ehm, takže ehm, finské, lucemburské, rakouské nebo vaše m, mm, právo, ta národní správní řád prostě existuje, ale Evropský parlament toto nemá. My máme historii kulturu 28 členských zemí a zvyků, která, která mají. Pak máme tu obtížnou situaci, že naši, naši úředníci, kteří se musí řídit tímto správným právem, se musí chovat, jako by měli různé šéfy. Třeba pan Brej, to je vedoucí sekretariátu, vedoucí oddělení má přímého nadřízeného, to je ředitel, pak generální ředitel, generální tajemník, ale vy, pane Svoboda, vy máte také právo si myslet, že jste šéfem pana Vreje. A vy všichni jste šéf, šéfy pana Vreje. Takže to je obtížná situace, kterou já jsem samozřejmě vzala v úvahu, když jsem posuzovala administrativu Evropského parlamentu, zda dobře funguje nebo ne. Je mnoho důvodů tedy, proč říci ne. Um, já um, musím připomenout, že v našem jednacím řádu není nic o administrativě, pouze jenom 22 e, kde se hovoří o sekretariátu, o generálním tajemníkovi, kde se říká, že parlamentu pomáhá generální tajemník s jmenovaný předsednictvem, který musí zajistit plnění, mm, světomité plnění povinností a nestrané plnění povinností a tak dále. To je všechno. To je samozřejmě nedostatečné a to mají pocit i ti úředníci, kteří tady pracují. Když o nich mluvíme, tak se vrátíme k přímým, prvním přímým volbám do parlamentu v roce 79 kdy bylo 1968 zaměstnanců, pět generálních ředitelství. Na konci roku 2013, když jsem dokončila zprávu, tak jsme měli 6743 zaměstnanců a 30 generálních ředitelství. Takže když jsem byla poprvé zvolena eh, v roce 89, tak to byla malá administrativa. To se ale změnilo. Současně i kapacita managementu. Jak um, se stojíme tedy. Když jsem hovořila s různými mm, představiteli parlamentu, tak jsem zjistila, že Desítky a desítky interních pravidel existují, kteří vydávají vydavci, třeba vedoucí oddělení, ředitelé nebo generální ředitelé, jako třeba pan Taxle, no, za námi, A všechna tato interní pravidla i když pokrývají podobné situace, tak jsou odlišná. A nikdo v jiných eh, generálních ředitelech je, nez, je nezná v jiných ředitelstvích a generálních ředitelství, což je divná situace. Někteří tedy zaměstnanci, kteří tady sedí s námi, se tedy snažili zjistit, kolik interních pravidel existuje v Evropském parlamentu. Byla to obrovská práce. Oni nejsou zveřejňována, nevíte, kde jsou zveřejňována. Existuje tlustý dokument, který brzo bude zveřejněn. To je jeden z úkolů, které Byro dalo tedy generálnímu tajemníkovi. A také někdo z jeho mm, kabinetu, to jistě splní tuto instrukci, ještě je čas, ještě je šest týdnů do konce roku, to je ta lhůta. Takže co jsem tedy říkala? Hmm, já jsem přesvědčena, že musíme hmm, jasně mít tedy jasnou představu těch strukturách a předsednictvo, byro je nejvyšší administrativní orgán a mělo by rozhodovat o obecných pravidlech o principech nejlepší praxe v administrativním postupech, odpovědnost, kolegialita, lojalita, spolupráce by tam měla být jasně definována. Hlavním pravidlem administrativní praxe jako legalita, e, přiměřenost, nestranost, mm, transparentnost, efektivita, a servis, tedy jaksi charakter služby, tam by tam také měl být uvaden. Pak jsou tam eh, ovšem praxe, které eh, existují v jiných funkčních administrativách, například povinnost deklarovat, že jste od někoho dostali dokument. To je jasné, že pokud řekněme tedy nejvyšší orgán, kanální tajemník, pokud dostane oznámení, tak e, musí odpovědět. Děkuji, dostal jsem váš mail. A takové pravidlo neexistuje. To vytváří nejenom obrovské problémy v administrativní praxi, ale také mm, velkou frustraci mezi zaměstnanci a nejasnost. Nemožnost tedy eh, řádně pracovat a vlastně je to plítvání kapacitami dále, právo být vyslyšen, nutnost rozhodovat přiměřeně, přiměřené době, nenechat věci spát dva, tři roky. Hmm. To znamená, že každý jednotlivý úředník, od běžného administrátora po vedoucího oddělení až generálního tajemníka, musí eh, musí v tomto změnit své postupy. Já jsem to ve svém době dělala, doufám, že se tím budete řídit. Co se týče procedurálních pravidel, tak potřebujeme jiný přístup. Na základě, tedy management na základě výsledku, to znamená, ještě dvě minuty, prosím. Já musím přiznat, že jsem si myslela, že budu hovořit německy, ale pak jsem se rozhodla, že nebudu mluvit německy, takže já si procházím své jaksi německé poznámky, pracu, dělám to jaksi v reálném čase, ale já jsem si všimla, že většinou nemáte sluchátka, takže jsem se rozhodla mluvit anglicky, tak omlouvám se klumočníkům. Pro... Co se týče struktur administrativy, tak hlavní odpovědnost generálního ředitele každého oddělení je tedy mm, dostává byro, generální ředitelství. A to, to se pak, to je pak rozděleno dál. Takže generální ředitel by měl rozhodovat co je dobrá administrativní praxe. Tedy generální tajemník, stejně jako jeho protějšek na komisi, musí vytvářet hlavní strukturu generálních ředitelů. Musí tedy existovat každý týden, probíhá každý druhý týden, musí být jed- schůzky, pořad jednání, zápis se schůzí. To není, teď tomu tak není a to není dobrá administrativní praxe. Já jsem to uvedla ve své zprávě, ale asi to nebylo pochopeno. Doufám, že když bylo tento návrh přijato, tak je nyní implementovan. Co se týká zjednodušení interních pravidel, jak jsem řekla, všechna tato pravidla jsou v dokumentu, mm, který je publikován, který by měl být taková příručka dobré administrativní praxe. Když mě pan Šulco to požádal, tak řekl, že oni že když byl tady, že byl starostou Bezelenu, a to je malé město, i když on to nerad slyší, tak chtěl tedy tam zavést dobrou administrativní praxi a to, to teď chtěl udělat i v parlamentu. A mm, příprava tady už proběhla nyní je třeba to uvést praxi. Potřebujeme konsolidaci interních pravidel, některé jsou duplicitní, Není možné, aby se stejná situace v různých DG řešila různě. Co se týče legality, tak ti z vás, kdo jsou právníci, tak jako já, tak chcete, aby bylo všechno publikováno předtím, než to začne platit. Tedy zveřejňování všeho, to je podmínka pro vstup v platnost. Eh, předsednictvo mm, už o tom rozhodlo, přijalo moji zprávu Určité úkoly se budou, musí splnit do konce roku, do posud se nic nesplnilo, ale já věřím, že e, se to stane. Já mám důvěru ve vás i vůči Belingraš, že na tom budete pracovat dál. Ti z vás, kteří mají zájem o transparentnost, my se známe dlouho, e, takže věřím, že skutečně Mm, zajistíte, aby toto bylo dobře fungující demokratická administrativa pro občany i pro vás. Administrativa Evropského parlamentu je jedno z nejlepších míst, kde by měla být demonstrována spravedlnost, jasnost, transparentnost. Děkuji za tuto zajímavou poznámku. A nyní Je čas na otázky. Nevím, zda zde mají kolegové poslanci nějaké otázky pro naše ctěné přednášející. Paní Hautala jako první. Děkuji vám. Domnívám se, že to byla opravdu inspirativní slova a my už jsme o ně žádali dlouho. Připomněla se mi taková historka, když pan Sederman, náš ombudsman, se dostavil na půdu tohoto výboru před několika hezkými lety a musel vysvětlil, že by nebylo nevhodné, kdyby se evropští státní úředníci eh, chovali hezky vůči občanům. A měli jsme o tom dost hezkou debatu. A nyní už čas na otázky. Od pana Hofmana jsme se doslechli, že je i reálné žádat o takový obecný administrativní zákon, který by se týkal um, evropských institucí, ale nikoli v členských států a jejich systému, i když musí aplikovat eh, evropské právo. Ano, já chápu, že to není reálné, ale nevedlo by to k určitým komplikacím, jaké by mohly být toho dopady. Druhá otázka. Bylo zde zmíněno, že Eh, hlavním účelem či cílem těchto snah by měla být integrace a unifikace roztříštěných eh, například kodexu chování, pravidel, která jsou v platnosti. Jakým způsobem se nám podaří dospět eh, k, té, k těm nejlepším postupům? A ještě k tomu taková douška. Hodně optimismu mi dává přístup paní Georgievy, naší komisařky, která je velikou optimistkou a už nám na slyšení sdělila, že vede jednání s místopředsedou Timmermansem, jak se do toho dát. Takže tentokrát můžeme doufat, že naše snahy opravdu vyústí v reálné konkrétní návrhy. Děkuji tady se domnívám, že pan profesor Hoffman je tím správným, který by měl na ty otázky odpovědět. Ano, děkuji je zřejmé, že jakmile členský stát potřebuje provést nějaký zákon, jako právní zásadu, tak musí, eh, a o tom říká zcela jasně judikatura, dodržet vše, co to doprovází. A zajímavé je, že článek 41 charty je mnohem restriktivnější, takže jsme v bizární situaci, že členské státy jsou povinny následovat obecní zásady, ale zároveň článek 41 to eh, pojímá restriktivně. Eh, I když by bylo smysluplné, že procedury správní oblasti, které se týkají komunitárních eh, institucí, by měly se týkat i oblasti v níž se pohybuje členský stát, takže bychom se tím neměli zabývat ani teoreticky, ale spíše se zamysleme, jak bychom to měli zavádět. Či nejdříve na celoevropské úrovni, tam, abychom si to prověřili, jak to funguje, a pak, ať už prostřednictvím judikatury či legislativy, eh, postupně to uvádět do členských států, anebo si říci, i tak už jsme tak integrovaní, že by to členské státy měly začít aplikovat okamžitě bezodkladně. A nyní se ve mně ozval ten hlas, že eh, různé instituce celoevropské a členské státy by, měla, by měly spolupracovat na uplatňování různých postupů. A vlastně je nemožné eh, povolit členským státům, aby si to vše aplikovali pouze v rámci národního práva, protože bychom přesně dospěli tam, kde jsme nyní, totiž jeden administrativní postup uplatňován 28 různými způsoby. A zároveň v různých členských státech by to ještě bylo jinak revidováno z právního pohledu. Takže zde to musí být podle mě upraveno i pro oblast členských států tam ve všech oblastech, kde existuje intenzivní spolupráce. Druhá otázka se týkala metodologie, jakým způsobem nalézt ty doporučené postupy. My už pět let spolupracujeme s různými experty z různých členských států a rovněž i s neunijními experty a odborníky a e, pokoušíme se najít nikoli pouze pozitiva, to, co už se osvědčilo a v jakém kontextu se to osvědčilo, ale rovněž i tradice, které jsou přítomné v různých členských státech. To je zřejmě takový rozumný přístup. A je to v určitém protikladu s tím, o čem hovořil pan Berlinguer, totiž ta idea, že se nejdříve podíváme tam, kde něco platí eh, v různých politických oblastech a nejdříve navrhnout do těch NIK, kde nic neplatí, eh, takové klastrové eh, zákonné úpravy. To už nám neumožní podívat se vše z ptačí perspektivy a ze strukturálního pohledu, jak zavádět určité věci když máme už tu enormní diversifikaci, která vede k nedostatku transparentnosti našich právních systémů a chceme-li to zpřehlednit, tak právě ten přístup by měl být spíš začít jedním pravidlem, jednou sadou pravidel, která bude platit pro všechny a bude srozumitelná všem občanům. Děkuji, říká pan předseda. Zdá se, že má další otázku pan Kestr. Já... Rád bych to diskuzi ke správnímu právu velice rád soustředil na dva aktuální politické postupy. Bylo řečeno, že správní právo má také velký význam pro otázku transparentnosti a demokracie. A k, těmi, k těmto dvěma bodům ehm, existovala tady Evropská občanská iniciativa k občanské k otázce TTIPu. Evropská komise to odmítla s odůvodněním na to, že proces běží a že komise nemůže reagovat ve formě této Evropské občanské iniciativy. To je moje první otázka. Potřebujeme vyjasnění administrativního práva pro povolení takových eh, občanských iniciativ. A za druhé, potřebujeme vyjasnění, Eh, správního práva mezi komisí a evropskými poslanci, protože eh, evropským poslancům se třeba taky částečně nepovoluje přístup ke všem dokumentům, ku příkladu v oblasti TTIPu. A já bych rád věděl, jako evropský poslanec, na jakém právním základu se to děje. K tomu jsem také už poslal písemnou otázku komisi a odpověď byla velice neuspokojivá. Možná, že byste k tomu mohli ještě něco dodat. Děkuji vám. anscheinend hat Multiple Choice hat gesagt, ich fange mal an. Ähm, Takže prý mám začít já. Dobře, děkuji. Ráda zareaguji. Eh, Zakrátko jenom, protože to mm, jenom málo souvisí se správním právem. Na jakém základě se eh, evropským parlamentům brání v přístupu k dokumentům, Eh, existuje interinstitucionální dohoda, tyto dohody jsou uzavírány a já jsem měla potěšení spoluvědnávat tyto dohody, do uvaz... Ehm, je to tedy potěšení skutečně jenom v uvozovkách. Každopádně v tomto případě tady dochází k pokusu vytvořit určitou kompenzaci nebo vyrovnání toho, jak dokumenty, které jsou označeny jako důvěrné, mohou být předávány dál. Proto Vlastně jádrem našeho sporu v minulých letech bylo stále znovu, zda zařazení dokumentu jako tajný či důvěrný. Je to takové zařazení, je to tedy nějaký libovolný akt komise? Ale to není správní právo, o kterém dnes hovoříme. To je chování institucí a státu, institucí ve státě mezi sebou. To je otázka institucí tady, například konference předsedů, eh, to znamená předsedové politických skupin, místo předsedové Evropského parlamentu na jedné straně a na druhé straně komisaři eh, a celé kolegium komisaři a ty by to měli vyjednat mezi sebou, tuto otázku. Teď je to tedy, promiňte, že to řeknu, je to jako jedno, jaký příklad by se tady zvolil. To na tu vaši první otázku. A k vaší druhé otázce. Vy jste se, pane poslanče, ptal na to, zda je v souladu s právem v uvozovkách, či zda je pokryto administrativním kování, chováním, aby Evropská komise říkala, že Evropská občanská iniciativa k běžícímu procesu nemůže být přijata. Ale to je ta otázka, o které tady hovoříme Pardon, řekla bych tedy právním pojmem, že to není přímo projev administrativního práva. Naopak musíme se podívat nejprve na pravidla Evropské občanské iniciativy. Tady se musíte obrátit na kolegyni, která se tam vyzná asi lépe než já. Jaká jsou pravidla? kdy Evropská občanská iniciativa musí být přijata. I tady k tomu existuje nějaký bod v, tom, v té interinstitucionální dohodě mezi komisem a parlamentem, kde se komise zavazuje proto, kdy, jakou iniciativu pojedná jak. To je to, co vlastně chceme my tady všichni, aby tady bylo správní právo spojené s určitými právními akty. Mě zajímá ještě více správní konání, které se přímo či nepřímo koná třetích. Co já vím, výpis veřejného řízení, pilotní projekt nebo něco jiného. Prostě nějaké interní administrativní rozhodnutí, které může zatěžovat třetí. Ale to by nepojmulo žádný, o, ani jeden z těch dvou případů, které jste tady popsal. Proto existují jiné metody. Ähm, ja, ich würde das auch direkt kurz já to taky tedy krátce řeknu v Němčině. Otázka občanské iniciativy je samozřejmě otázka, jak začne nějaký proces, postup či řízení. A začátka řízení, zda to je tedy exekutivní legislativ, exek že to bude na základě výkonné legislativy, či na základě rozhodnutí se musí tedy rozhodnout a tady musí panovat tedy jasno. Uh, a toto je samozřejmě případ, který je velice zjevný na veřejnosti. Otázka tajných, důvěrných či vůbec klasifikace dokumentů jako takových je také důležitá pro občany, když k ním chtějí mít přístup, protože otázka, zda se vůbec takovéto dokumenty objevují na seznamech, je zcela zásadní. Přístup k informacím je, jak víme, zásadním prvkem demokracie, transparentnosti právě v takové organizaci, jako je Evropská Evropský parlament, který je občanům poněkud cizejší než jejich vnitrostátní systémy, je o to důležitější zohledňovat tyto záležitosti. A proto jsou to samozřejmě administrativní otázky, protože se týkají občanů. Otázka tedy je, zda Tedy to má být lépe zakotveno v, nějakém, v nějakém administrativním zákoně či jinou formou. To už je zase jiná otázka. Já bych jenom připojil eh, k občanské iniciativě. To je vynikající příklad protože tady se pohybujeme v oblasti, kde máme jenom částečnou úpravu, částečnou reglementaci, která se z části zakládá na eh, smlouvě, na evropských smlouvách a částečně na pravidlech řízení jednotlivých institucí, ale částečně tady je otevřená otázka, kde existence by Ome by eh, ujasnila odpověď na takovéto otázky, které tady zazněly, protože by se mohlo jednat o začátek určitého řízení či postupu. Ale zcela zjevně my se nedomníváme, že eh, nějaké právo správních řízení by mělo ovlivňovat občanské iniciativy, ale mělo by toto zohledňovat. Srdečné díky za všechny odpovědi bohužel zaostáváme za programem časově, tedy jsem nucen poděkovat všem velice srdečně, zejména našim ctěným řečníkům za toto slyšení a budeme pokračovat v této práci, která byla započata. Děkuji vám za návštěvu v Evropském parlamentu a doufejme, že budeme i nadále spolu spolupracovat. We continue with point... A pokračujeme. Bod číslo 5 pořadu jednání. To je proveditelnost a vhodnost toho, aby se Čína inspirovala evropským občanským právem, především společnou evropskou právní úpravou prodeje. Rád bych v úvodu si dovolil pár slov, než předám slovo našemu řečníkovi a to z pohledu toho, kde se nacházíme v této oblasti. ...26. února letošního roku Eh, jsme na plenárním zasedání uzavřeli první čtení návrhu komise v oblasti tzv. společného evropského zákona prodeje, který komise předložila v říjnu roku 2011 se stává z nařízení různých pravidel smluvních, které by musely platit na celém území Evropské unie. Inovativní rys tohoto občního nástroje spočívá v tom, že by nenahradilo smluvní právo zákon tedy v oblasti jakýchkoliv upravující jakékoliv prodej, právo k prodeji, ale by, by to sekundární režim a týkal by se uh, Eh, situací, kdyby si strany zvolili, že jej uplatní. Výbor Jury přišel s extenzivní zprávou po té, co široce konzultoval, měl tři um, workshopy, dvě slyšení, vše spoluorganizováno ještě s um, odvětvím pro politiku, prodej a tak dále. A musíme rovněž připomenout, že v lednu roku 2013 Eh, jednotka pro eh, posouzování dopadů pozitivně posoudila výstup z komise na doporučení našeho výboru. V září, 17. září v roku 2013 výbor, náš výbor podpořil obční povahu tohoto nástroje a právní podobu nařízení. Návrh spočívá v tom, že společné společný evropský zákon o prodeji zboží by měl být k dispozici zejména u smluv na dálku, zejména nákupu online. Zpráva je Zpráva tvrdí, že princip volné, svobodné volby E, spotřebitele musí zůstat uchován a zároveň musí dát spotřebiteli právo vypovědět smlouvu v období do dvou měsíců poté, e, co si uvědomil, že smlouva není dodržena protistranou. A to e, bylo potvrzeno na druhém plenárním zasedání v únoru v roku 2014. Nyní výbor jmenoval Alessandru Moretti a Alexa Fosse jako dva spoluzpravodaje ke druhému čtení a zdá se, že tato iniciativa, která představuje eh, plot dlouhých let práce, za kterou právě se skrývá zejména náš výbor, snad přilákala pozornost čínských legislativců, zákonodárců a poté, co jsme v loni úspěšně um, udělili a navštívili Beijing, tak uh, výbor přizval notáře a um, profesora na univerzitě v Leidenu v Nizozemsku, aby navštívil univerzitu v Sigua v eh, Beijingu a aby tam promluvil k příslušnému výboru právě v otázce proveditelnosti a vhodnosti toho, aby Čína mohla následovat v evropských šlépějích v oblasti občanského práva a zejména toho společného prodejního práva. A já nyní předám slovo právě panu doktoru Meyersovi, než se obrátím na Dirkšeta Majera z příslušného DG, aby to okomentoval a poté eh, bude možnost klást otázky. Máte slovo, pane doktore. Děkuji, pane předsedo, jak za pozvání, tak za tento skvělý úvod do této problematiky a eh, seznamující s naším tématem. Co se týče slodu, sledu událostí, já opravdu bych nejdříve rád přednesl krátký úvodní příspěvek, jak nahlížím na tu proveditelnost a vhodnost v oblasti mezinárodní či snad i interkontinentální spolupráce mezi Evropskou unii a Čínou právě k tomuto tématu a i k tématům příbuzným. Jak je nám všem známo a jak rovněž v tom skvělém dokumentu je uvedeno, který se týká toho společného prodejního zákona, pokud tedy bychom nehovořili o pokud bychom zrušili inkompatibilitu eh, našich právních systémů, tak by nám několikanásobně se zvýšil obchod s Čínou. 40 mezi zeměmi takovýto nárůst je opravdu skvělý. A to my už víme, že se děje i mezi sousedícími zemi a navíc toto, jak se ukazuje, platí i pro země, které jsou na opačné straně země koule. V současné době Čína postupně mění svůj postoj k různým zákonům a zákonodárství obecně. Jak víme, jak Evropská unie, tak Čína svůj systém zakládají na občanském právu v této oblasti, ale v posledních několika letech přece jen dochází k obrovskému um, ovlivňování čínských zákonů jak americkým eh, systémem, tak i hongkongským právem. Což znamená, že současný čínský systém, já nevím, zda bych mohl říct, že je chaotický, to by snad bylo přehnané, ale spíš trochu takový náhodně se tvořící, protože si vybírají, co chtějí z toho amerického systému, eh, pak z toho evropského a nyní ještě eh, korunu všemu nasazuje i to, že je ten základ, dokonce i právní, velice smíšený. Před pouhými třemi týdny došlo k čtvrtému eh, plenárnímu zasedání Čínské komunistické strany a ta se věnovala víceméně pouze eh, právnímu státu a právnímu řádu. Je to vlastně poprvé, kdy komunistická strana Číny prohlašuje, že se bude věnovat interně a pod dobu několika dnů pouze diskusi o právních otázkách. To je opravdu jedno z mála míst, takovéto interní stranické zasedání, kde se vůbec svobodná diskuse takto vést může. A v tomto období došlo i v, k několika mezinárodním schůzkám, zasedáním v této čínské univerzitě, která je obtížně vyslovitelná, Tsinghua. Čili na půdě univerzity Tsinghua byl Mark Zuckerberg, víme, ředitel Facebooku, hovořil se o tom, že dokonce studenty oslovil v mandarinské čínštině, ale byly tam i nudnější schůzky, například týkající se právních otázek. A e, místo předseda čínského vrchního soudu vysvětlil, že on nahlíží na současnou situaci jako na jaro práva. Čili když my hovoříme o právním státě v Číně, Takže spíš, než aby to už byl právní stát ve své jakoby ustálené podobě, tak je to spíš takové jaro Eh, kde raší ty výhonky, ta zeleň, kde se vše teprve utváří a rozvíjí. A já jsem zjistil, že i současné zákony velice skromným způsobem nesmíme zde přehánět, jsou i začínány být podrobovány kritice čínskými odborníky, akademiky a právě otázka občanského práva ta vlastně teprve se utváří koherentnějším způsobem za posledních eh, několik let a vlastně ještě nemá dost těch spojujících prvků mezi těmi různými podružnými mm, podřízenými tématy. K čemu dochází? Dochází k přeskumu některých zákonných úprav současné době v Číně, například v oblasti občanského či e, podnikového práva. A já bych řekl, že zde příležitosti z pohledu Evropské unie podívat se na to, zda nějaký projekt byl už do důsledku promyšlen, e, propracován i na půdě unijní, je možné vlastně recyklovat v uvozovkách i na čínskou půdu. A to též se týká i ostatních zemí totiž určité právní projekty, které byly v velkých podrobnostech propracovávány, analyzovány, a to velice kvalitně v unijním kontextu, je možné posléze stejnou logikou nabízet jiným rozvějícím se zemím, například Číně. Ale právě Čína je velice zajímavý případ, protože se jedná o obrovskou světovou ekonomiku a o to, čemu oni sami říkají, to právní předjaří. Takže jak evropský právní systém, tak čínský právní systém by díky tomu mohl zůstat co nejkompatibilnější. Mohl by tedy být takovým odrazovým můstkem pro obě ekonomiky, pro oba hospodářské systémy a zejména by se ho mohlo těžit evropské hospodářství. Řekl bych, že ta myšlenka je uplatnitelná nikoli pouze Eh, na úspěchy, jako například projekt CSL. Za posledních 20 let nebo tak existovaly i projekty, které Evropa se snažila uplotnit eh, v právní oblasti a Některé z nich neuspěly, alespoň z pohledu veřejnosti. Některé z politických důvodů, některé snad byly příliš krásné v úvozovkách. Snažili jsme se eh, obšťastnit všechny a udělat ze všeho jediný projekt. No, ať už to bylo jakkoliv, tak přesto i ty projekty, které se ukázaly, že přece jen selhaly nebo neuspěly, by mohly být inspirativní pro jiné země. A ta myšlenka, že bychom se mohli snažit, aby ten právní základ uplatnit i přenést na jinou půdu, tak tam vlastně je jedno, zda v Evropě něco uspělo, případně neuspělo, protože i samotná analýza něčeho a to, že se snažíme uplatnit něco, co třeba eh, u nás se úplně nepovedlo jinde, přispěje k konečné kompatibilitě obou systémů, pokud se bude postupovat podobně. A závěrem. Čínští vědci jsou pod obrovským dojmem a zároveň jsou velkými nadšenci evropských systémů vidí zde to moudro eh, v té mm, subsidiaritě, kterou je Evropa ochotná uplatňovat. Takže já, když se snažím skromně uvádět do problematiky evropského zákona, tak je to někdy um, shrnováno tak, že někdo řekne Evropané, oni jsou schopni dávat nějaké um, nějaká doporučení či opatření navrhovat a není to totéž jako edikt císaře což si myslím, že vlastně tu podstatu vystihuje. A nyní, abych tedy opravdu už závěrem si dovolil uvést, stojíme před obrovskými možnostmi právě z pohledu Evropy. Abychom mohli nabídnout pomoc, inspiraci jiným zemím, jiným právním systémům a zde se domnívám, z různých důvodů právě Čína by mohla být právě tou první zemí na seznamu. Děkuji, pane předsedo. So, thank you very much for this... Děkuji za toto úvodní prohlášení a nyní dám slovo panu Derkovi Štátmajerovi, abychom vyslechli jeho komentář. Děkuji. Je mi potěšením <clears throat> že zde mohu být a eh, hovořit o možném dosahu evropského prodejního práva na Čínu. Čína není jediná země, celá řada zemí Pacifiku mm, také eh, reformují nebo revidují svoje smluvní právo. Mohu zmínit Japonsko, Austrálie, Singapur, Čína. Jejich názor je, eh, že jejich smluvní právo by mělo být více přizpůsobené globálnímu obchodování a eh, proto zvažují jednak globální nástroje, jako eh, umluva OSN o mezinárodním prodeji zboží, nebo soft law, takzvané, to jsou unit, principy UNIDROA, nebo um, na, návrhy společných podmínek. Uh, terms of reference. Dále eh, se inspirují svým právem svých hlavních obchodních partnerů, což je mimo jiné EU. Jak eh, eh, národní právo i evropské právo mají potenciál být exportovány do Ázie nebo Pacifiku. Společné evropské prodejní právo je příkladem právě z důvodu své geneze je výsledkem velice mm, rozsáhlé e, komparativní právnické práce, která čerpala z všech národních tradic, ale také aký a současně mezinárodních nástrojů jako Vídeňská umluva o e, prodeji zboží nebo principy Unidroa další výhoda společného prodejního eh, evropského práva je, že to je jednak business to business a jednak business to consumer, to znamená podnik versus spotřebitel. A to je důležité pro mnoho těchto zemí, protože současně také reformují spotřebitelské právo. A jako takové SIZL, tedy mm, právo, prodejní, evropské prodejní právo, je pro ně zdrojem inspirace. Uh, Třetím prvkem je, jak říkal pan Majer, a to se mi velice líbilo, není to jaksi edikt císaře. A to je typické pro společné prodejní, evropské prodejní právo, protože volba je klíčem, není to tedy nástroj, který nutí členské státy um, zasahovat do uh, svých starých tradic smluvního práva, ale je to další možnost, která, kterou dostávají jak prodejci, tak kupující, spotřebitelé, aby se mohli dohodnout na novém právu pro přeshraniční transakce. A budou to dělat pouze, pokud toto nové právo představuje pro ně ekonomickou výhodu. Pro prodejce to znamená, že nové právo povede k tomu, že bude schopen šetřit transakční náklady. To znamená, že bude moci prodávat jednu platformu všem zemím. Pro spotřebitele kupujícího to znamená, že bude mít větší volbu mezi produkty za konkurenčnější ceny a především úroveň ochrany spotřebitele, která bude Eh, stejná nebo vyšší než ta, která je harmonizovaná na EU úrovni. A proto to není edikt císaře, je to, je to jaksi volba. To je ten klíč. EU má velký zájem propagovat své právo z, z samozřejmých důvodů. Jednak pokud jako hlavní jako velký obchodní partner na světě dosáhneme větší konvergence, tak pro nás, pro naše podniky, to znamená menší náklady. A pokud můžeme přimět naše partnery přijmout naše zákony, tak to je konkurenční výhoda pro naše podniky ve srovnání třeba s Američany. Takže pro podniky je to v Mm, podstatě velmi, je to velmi zajímavé, ale také pro mm, právníky, kteří mm, radí klientům s exportem nebo pro ty, co patři, pracují v mezinárodních arbitrážích. Takže tady je v našem zájmu vyvážet naše právo a vyvinout určité úsilí v tomto směru. A v podstatě, co bychom měli, je zajistit a co nejrychlejší přijetí evropského prodejního práva. Mm, nech, nechme, doufejme, že to právo bude skvétat. Děkuji. Mm, nevím, zda jsem řekl, že Dirk Myers je z DG Justice z komise. Eh, nyní je čas tedy na otázky a odpovědi našich expertů, takže pan Morině Pinto. Děkuji, pane předsedo. Mám radost z toho, že Čína se zajímá o naše společné evropské právo prodeje a by ho převzala, protože to nejsou eh, pouze mm, předpisy které jsou založeny na rozsáhlé tradici kodifikace. Například eh, na napoleonský kodex již v 19. století. Ale rád bych ještě věděl jednu věc. Čína se tedy teď zajímá o tyto evropské předpisy, ale vztahuje se to pouze na prodejní právo nebo také na jiné prodejní oblasti? Ku příkladu na lidská práva nebo na práva týkajících se individuálních nebo zárok pro eh, jednotlivce, občanská práva, aby eh, občané Číny měli možnost také eventuálně mít nějaké řízení proti státu, aby obhájili svou důstojnost na ochranu osobnosti. Také bych rád věděl, zda Evropa se pokouší tady nějakým způsobem ovlivňovat Čínu, či zda tento vliv se soustředí pouze na obchodní záležitosti. Máme možná, bude to lepší odpověď na pár otázek. Pan Lebreton. jako druhý. Oui, donc, euh, nous... Ano, dnes dovídáme, že Čína eh, by ráda převzala naše prodejní právo. Čínové vidí v tom výhodu eh, také ve skutečnosti, že to není žádný diktát dovozce. To vše může být velice překvapivé, jakože se to líbí takovému státu, jako je Čína, která zrovna nemá pověst pros nějakého flexibilního státu, eh, ale můžeme si poblahopřát k ekonomickým perspektivám, který by tento příklad nám mohl otevřít. Možná, že bychom tady mohli mít výhodu eh, v obchodě oproti Spojeným státům, kdyby se Čína inspirovala evropským právem, ale přece jenom já se v tom cítím tak trošku nevolně. Není to zarážející, že Čína eh, eh, není zrovna příkladem pro nositele hodnot, takže abychom tady blahopřáli Číně, to mi přijde tak trochu zneklidňující. Co si o to myslíte vy? Mrs. Hautala, third question. Thank you very much. Um, I listened with... Já jsem s velkým zájemem poslouchala příspěvek pana Majerse o um, čínském odkazu na to, na to právní jaro. Možná bychom eh, v oblastech jako občanská spolupráce a podobně bychom mohli efektivněji posuzovat ty principy, které jsou eh, podkladem evropské legislativy. My všichni víme, že je, existuje dlouhá právní spolupráce mezi Čínou a zeměmi Evropské unie. Snaha tedy exportovat naše představy o lidských právech. Mm, je nutné uznat, že to nebylo příliš úspěšné. Tak možná je jiný způsob, jak toho dosáhnout, jak zajistit, aby občan měl práva, i když to je velice kolektivní kultura s velice dlouhou historií. Možná tedy, že ten občan povstane zajímavými, překvapivými způsoby. Mně se zdá, že to je cesta, která stojí za zkoušku a ty ekonomické zájmy jsou jasné. Pane doktore Majersi. Děkuji, pane předsedo. Já jsem mě velice nadchly ty otázky panu posl- vážených poslanců. A to proto, že eh, mm, jsou to teorie i v praxi, eh, jsou tedy centrem, jsou právnické osoby. A eh, já říkám, že to je součást metafory. Když mluvíte o právnických osobách a o způsobu, jak mohou uzavírat smlouvy, jak se mohou svobodně rozhodovat, že mají určité místo tedy na světě, tak to eh, mluví jasně. Dále, já mám pocit, že ten přístup by mohl být nepřímý, že tady vzájemné porozumění, tedy že to nemusí nutně přímá konfrontace, někdy nepřímý přístup je úspěšnější a udržitelnější, než pokud tedy půjdete hlavou proti zdi či něk, eh, v souvislosti s některými hodnotami, které chcete zdůrazňovat. Z mého hlediska tedy by bylo dobré začít, řekněme, praktickými věcmi, jako je kapitál, biznis, podnikání. Ehm, a současně jasné zachovávání naší strategie, které můžeme komunikovat o jiných hodnotách nepřímo v souvislosti s kapitálem a s podnikáním. Děkuji, pane předsedo. Pan Steinmeier. Děkuji, pane předsedo. Já mm, budu hovořit velice stručně. Nejsem správný a osoba, bych komentoval zahraniční politiku vůči Číně, ale Mluvíme tady i stejně v tom, te, podobně jako paní Hautala, o základu smluvního právo. Tady je několik eh, pozoruhodných věcí v evropském prodejním právu, že tady je vyrovnaná skupina práv a povinností. A to je základ. Eh, další důležitá věc, společné prodejní právo je eh, aplikováno pouze, když se na tom strany shodnou. Nikomu není tedy vnucováno a strany se na tom shodnou jenom, když tom vidí výhodu. Třetí věc, kterou chci zdůraznit, je tam nepochybně vysoká úroveň ochrany spotřebitele. Co to je za princip? Ochrana tedy slabší strany. To jsou tedy, když tedy mluvíme o hodnotách, o nepřímé prosazování hodnot eh, ve společenské diskusi v Číně. To by bylo něco pozitivního. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Za tuto poznámku já osobně jsem studoval právo před 35 lety za totalitního režimu a moje první definice práva, kterou jsem slyšel, byla, že to je nástroj pracující třídy. Hotovo. Takže já bych velice oceňoval, kdyby evropské prodejní právo bylo nepřímým pozitivním vlivem na Čínu obecně. Vzhledem k tomu, že nejsou žádné další otázky, alespoň je nevidím, žádné přihlášky do diskuze, tak vám chci velice poděkovat eh, za zajímavé informace. Musím teďka odložit eh, eh, naše jednání, přerušit, protože Další bod je in camera, to znamená všichni, kdo eh, tady nemůžete zůstat, prosím opustíte místnost.